za schválený. První bod na našem programu je eh, prohlášení eh, předsedy o stavu jednání eh, z Evropské rady o hospodářské krizi. Vážení kolegové, budu mít to potěšení promluvit před prázdným sálem z tohoto pohledu vy máte bohaté zkušenosti. Dobrá. I have spoken to both presidents. Hovořil jsem s oběma předsedy, von Rompujem a Barozou, a řekl jsem jim, že je budu informovat o výsledku naší rozpravy na plenárce v neděli při v zahajovacím eh, projevu v Evropské radě jsem prohlásil, že rozhodující, že je třeba definovat rozhodující komplexní balíček e, proto, aby všechny instituce se musí dát dohromady a jednou z nich je i také parlament, který je současně i parlamentem eurozóny a dnes, tedy mezi nedělním summitem a zítřejší schůzí, eh, si eh, pohovoříme tady o střednědobých dlouhodobých řešeních. Eh, po návštěvě v radě konstatuji, že zůstávají tři naléhavá témata. Snížení dluhové zátěže Eh, Řecka, ale potřebujeme vědět, do jaké míry a jak budou eh, zapojeni soukromí investoři, mm, nepochybně na eh, dobrovolné bázi. Za druhé, rekapitalizace evropských bank. ECOFIN přijal klíčová rozhodnutí pro všech 27 států týkající se kapitálové přiměřenosti, která by měla vzrůst a jak budou prostředky na trhu vybrány prostřednictvím národních eh, rozpočtů a e, mezinárodních institucí. Parlament by, myslím, se k tomuto měl mít možnost přijavit, vyjádřit. A třetí naléhavý bod je vytvoření ochranného eh, nástroje pro ekonomiky, které mají potíže a jedná se o EFSF eh, týkající se eh, vybírání prostředků na eh, jejich ochranu, je to ten takzvaný firewall. Jedná se o vytvoření fondu ve spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem. Mm, co se týče střednědobých opatření, je potřeba dát čas určitému posílení tomu six-pack balíčku, evropský semestr a evropské vyhlídky, všechny mm, pobídky k růstu. Mm, jsou tu eh, eh, otázky, které jsou často v kompetenci členských států, nicméně většina členských států se shoduje na tom, že je potřeba se Eh, lépe koordinovat na eh, evropské úrovni a otázka zní, eh, jak tyto otázky, mm, které jsou v kompetenci členských států, dostat tedy na tu komunitární úroveň Eh, a o tom se musí evropské instituce tak hm, si shodnout. Co se týče dlouhodobých aspektů, eh, je eh, na stole možnost změny smlouvy. Teď otázka zní, jaké změny očekáváme. Jsme připraveni akceptovat jakékoliv změny? Z dlouhodobého hlediska musíme vyvodit závěry z této krize eh, do budoucna a pokud chceme, aby Unie byla silná a aby ji eh, globální hráči brali vážně, pak tato krize je příležitostí jednat rychle. Hlavní závěr je ten, že si nemůžeme dovolit eh, situaci, Eh, kdy eh, bude eh, Unie ve skutečnosti fragmentovaná. To víme teoreticky, ale v praxi hovoříme o Unii, nicméně svoje politiky si budujeme na úrovni národní. Unie to je jako sen. Zatímco národní státy jsou prostě ta každodenní realita. A zvnějšku je to ovšem vnímáno jako naše slabost. A často to bývá používáno proti našim strategickým zájmům. je být silná v moderním multipolárním světě a Evropa to není jenom společný trh, je to také konzistentní politický koncept, eh, schopný nejenom překonávat krize, ale také ovlivňovat moderní svět. Děkuji vám za pozornost. Dobrá. Takže nyní přistoupíme k prohlášením politických frakcí. Paní Corin Wortman Kohl za EPP. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V tomto okamžiku v parlamentu ve Štrasburku je třeba diskutovat o tom teď, kdy vládní špičky pod vedením Van Rompuy a Baroza se pokoušejí o všechno, aby mohli dospět zítřejším rozhodnutí, aby pomohli Evropě z krize. V neděli bylo domluveno absolutní ticho a teprve na základě zítřejšího jednání eh, se eh, oznámí rozhodnutí, oč se tady opíráme o prosáknutá eh, slova, která se dostala ven, o to, co se objevuje v tisku. Ano, existuje tady celá řada obav protože krize se stále prohlubuje a hospodářské vyhlídky se zhoršují. Pracovní příležitosti pro naše občany, důchody, opravdová jistoty jsou ve hře a proto bych ve jménu mé frakce v této rozpravě chtěla vyzvat šéfy vlád k tomu, aby nečinili žádná dílčí rozhodnutí, aby vypracovali komplexní plán, abychom mohli znovu získat důvěru finančního světa a abychom mohli odvracet útoky na euro příliš dlouho eh, eh, jsme se zabředli v politických půdkách a proto byla oslabena důvěra Evropy a je v to, že bude Evropa schopna vyřešit své problémy. Je krátce po 12. hodině, není žádná snadná cesta. Původ dluhové krize leží v členských státech. Problémy v určitých členských státech se týkají nás všech máme společnou měnu, z níž máme všichni užitek. Každý rok znovu a znovu. A to nás také zavazuje k tomu, abychom společně projevovali solidaritu a řeši, hledali řešení. Posílení ESF, plán pro kapitalizaci bank je absolutně nezbytný pro vyřešení, trvalé vyřešení problémů v Řecku a aby zavládl konečně znovu klid na finančních trzích. EFSF musí dostat eh, ohromnou sílu a kapacity pro poskytování úvěru je třeba navýšit. Nezávislost Evropské centrální banky však musí zůstat zachována. Pakliže trhy Eh, si budou hrát pohrávat s eurem, musíme být schopni reagovat odpovídajícím způsobem. Je třeba zajistit naši stabilitu. Pane předsedo, situace je příliš vážná. Takže země a banky s velkými problémy likvidity, kromě těchto fondů, musí být podpořeny jiným způsobem. Je tady nebezpečí kontaminace, nákazy. Musíme zabránit tomu, aby banky padly, protože stabilní finanční systém je důležitý pro finanční stabilitu. Jedná se o naše pracovní trhy, banky a bude-li nezbytno, i členské státy jsou v první řadě sami odpovědné za přilákání kapitálu. Fond je možný využít jenom v nejvyšší nouzi. Rekapitalizace nesmí být odměnou za neodpovědné politiky. Nýbrž <clears throat> musí existovat odpovědný plán banky musí trvale ozdravit. Je důležité pro občany, eh, aby již nemuseli být banky chráněny znovu a znovu za nové peníze daňových poplatníků. Proto musíme rychle konat a musíme dospět k regulaci finančních trhů návrhy, které leží na stole, eh, systém ehm, eh, zajištění vkladů, vyrovnávací daň pro zdaňování finančních transakcí, Eh, včetně s krizovým mechanismem a bankovním poplatkem, to vše se musí stát realitou. Vítáme, že Sixpack eh, má být co možná nejdříve zaveden a od, vyzýváme odpovědné politické vůdce, aby se doma postarali o to, aby tyto záležitosti také fungovaly. Musí to jít ještě dál. Také pro eurozónu to platí a důležité je, aby již zítra byly učiněny důležité kroky v závěrech summitu Eh, Euro plus balíček musí být vynucen. A návrhy, které komise oznámila, již naznačují, že tady existuje snaha o zásah do jednotlivých rozpočtů eh, jednotlivých států. Je třeba, abychom v diskusích dospěli k další integraci eurozóny a vůbec celkově na vnitřním trhu. Také části změny, změny části ústavy musí být součástí diskuze, ale diskuze s občany, protože občané musí podpořit evropský projekt, to je rozhodující. A nyní pan předseda Schulz za socialisty a demokraty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vzali jsme na vědomí vaši zprávu, pane předsedo, a dovolte, abych řekl, že Evropská rada ve středu možná skutečně si zaslouží to přízvisko historická. Ono se to velice často používá, toto slovo, ale možná, že to, co bude rozhodnuto zítra v Bruselu, v Bruselu bude mít historický význam. Protože otázka, kam půjde Evropa, se možná rozhodne zítra. Já jsem velice často kritizoval, že Evropská unie se rozpadá do tří částí německo-francouzské ředitelství, zbytek eurozóny a zbytek Evropské unii se zvláštním postavení pro Spojené království. Tento způsob, tento postup rozkouskovávání Evropy do nejrůznějších struktur je samo o sobě největším nebezpečím. Ruší to, ničí to, boří to komunitární strukturu a na konci to vytváří situaci, v níž tato závislost jednotlivých aktérů, zejména těch, kteří eh, E, agují v eurozóně, pro politici v její země na, za, na, ob, nabírá takových forem, že ti ostatní, kteří sedí na stole, už skutečně hledí pouze na svou vlastní situaci národní, namísto toho, aby se základem jednání skutečně stal komunitární duch. To jsem zažil na Slovensku, zažíváme to na Slovensku, v Německu, zažíváme to v každé členské zemi, protože v Evropské radě a také v radě vládě sedmnáctky eurostátů panuje princip jednomyslnosti. Eh, konec konců máme jednu z nejsilnějších, za, činíme jednu z největších měn v EV, na světě závislou na mm, politických národních hrádkách jednotlivých států a to je nebezpečné. Proto do budoucna musíme mít komunitární instituce, které budou mít za úkol provozovat komunitární politiku ekonomicky a monetárně a prosazovat ji. Nepotřebujeme žádné dodatečné uh, Eh, vynalézat, nepotřebujeme vynalézat žádné dostateč, dodatečné instituce. Jsme na velice nebezpečné cestě. Protože se eh, zahrávalo s důvěrou. Trvale udržitelná schopnost investic v Evropě je ve hře. A důvěra občanů a občanek ve vlády v eurozónu a v Evropskou unii jako takovou. Řídit Evropskou unii tato důvěra už se promarnila v posledním roce a půl. V Evropské radě hovoří eh, eh, člensk, hovoří šéfové členských eh, států tak, že něco proklamují, ale nikdy to nerealizují, pak dojde zase k novému prohlášení a k další nerealizaci. Ještě minulý víkend jsme zažili, že paní Merkel a Sarkozy se sešli a řekli, a teď jsme zvládli ten průlom, teď se dohodli. Prohlášeno, nerealizováno ještě v neděli uprostřed debat. Paní Merkelová a pan Sarkozy vycházejí ven a dávají tiskovou konferenci. O čem vlastně? o záležitostech, na kterých se nedohodli. A přitom je přece jasné, každému je jasné, oč tady běží. A je třeba to také naprosto jasně vyslovit. Jedná se o vyšší dluhový zářez. Čím a, v, hloubka tohoto zářezu dluhu závisí na tom, jak silné, jak silně tím budou dotčeny francouzské banky. Těch se to týká nejvíce, a proto ví francouzský stát, že dojde k dluhům, bude muset tyto banky nějakým způsobem stabilizovat. Vy jste na to upozornila. A to francouzský stát nemůže zvládnout ze svého národního rozpočtu, protože pak by spochybnil rating. To znamená, že hledají nové finanční možnosti. A existují dva modely. Německý model pojišťovací a francouzský bankovní model. A nejsou, ne, nedomluvili se, proč místo toho, abychom tady prostě měli nějaké znejišťující mezisprávy, proč není možné zítra si sednout dohromady a jednat tak dlouho, dokud nevzejde bílý kouř, pak bychom alespoň poprvé učinili to, co je třeba učinit a sice získat zpět důvěru v Evropu, důvěru občanek a občanů a také důvěru vkladatelů. A chci vám říci jednu věc k možnosti měnit smlouvu. Čtu a slyším že smlouva EU má být změněna, že je sestavená pracovní skupina s panem Van Rompuyem, který by býval měl velkou šanci, kdyby býval přijel dnes, pak by na něj byly upřeny oči celé Evropy. Všichni šéfové vlád jdou do svých parlamentů. Pan von Rompuy dnes promeškal svoji šanci. Pan Barroso v tom sedí také a šéf euroskupiny pan Juncker. Kde je vlastně Evropský parlament? Ti, kteří ti, kteří chtějí změnit smlouvu, těm říkám alespoň ve jménu naší frakce, co bude existovat eh, v Evropě pakliže dojde k tomu, že se to týká práv zasahování do vnitrostátních rozpočtů, pak to není možné uskutečnit bez Evropského parlamentu. Není možné zneužít eurokrizi eh, k plíživé deparlamentazici Evropy. My rozhodně tomu říkáme rozhodné ne. Doufám, dámy a pánové, že to, co zítra vzejde, konečně bude to, co potřebujeme. Nakonec se nejedná ani tak o obsah. Nakonec se jedná o to, aby šéfové státu a vlád konečně prokázali, že jsou schopni dostat výzvám, kterým čelí. Děkuji. Eh, a nyní pan předseda Guy Verhofstadt za liberály a demokraty. Můj úvod navazuje na to, co právě říkal kolega Schulz. Já ve čtvrtek na konferenci předsedů eh, se chystám pozvat pana von Rompuje, pana Baroza a pana Junckera, abychom si pohovořili o ekonomické řízení eurozóny. Oni byli jmenováni radou aby učinili návrhy na prosincový summit a já si myslím, že je v našem zájmu spolu s nimi uspořádat ve Strasburku v listopadu rozhovor o jejich obsahu jejich projektu, aby to nebylo jako minule, kdy úplně nakonec nás eh, eh, pozvali kdy, v okamžiku, kdy už Evropská rada všechno rozhodla a parlament neměl příležitost ten návrh eh, ovlivnit. Já vám to tady oznamuji dopředu, já doufám, že to většina frakcí podpoří zboží, tak aby tato eh, rozprava před Evropským parlamentem proběhla v listopadu. A co se týče eh, středečního samitu, já myslím, že po 20 měsících váhání, rozporů a polovičatých opatření mám takový pocit, že tentokrát už pochopili, že je potřeba přijmout hloubková opatření, že je potřeba mít globální plán, aby se vrátila eurozóně stabilita a že je potřeba mít jakousi cestovní mapu, aby se to dalo realizovat. Co se týče obsahu tohoto plánu, pane předsedo, ten obsah je, myslím, naprosto jednoduchý. My tady v parlamentu a s parlamentem, myslím, máme drtivou většinou schválenou rezoluci asi před deseti nebo osmi dny. A tato rezoluce obsahuje těch sedm hlavních opatření, která je potřeba přijmout v rámci toho plánu pro navrácení stability eurozóně. Není potřeba vymýšlet něco nového, diskutovat. My jsme přijali usnesení, které je jasné a týká se těch hlavních sedmi reform, které musí v eurozóně proběhnout. A myslím si, že je v našem zájmu tady v této rozpravě a vy, pane předsedo, až tam ve středu půjdete, já předpokládám, že ve středu Eh, tradičně eh, pronesete úvod k evropskému sanitu, tak já vás chci poprosit, abyste zopakoval těch sedm bodů, které Evropský parlament žádá pro stabilizování eurozóny. To znamená trvalé udržitelné řešení pro Řecko, eh, evropský plán rekapitalizace bank, protože ne, to se nevyřeší národními opatřeními, to chce evropský plán. To znamená také zesílit záchranný fond a ostatní e, body, které jsme do toho usnesení zařadili. A, a to si můžeme říci poctivě. Je tu jeden bod, který je klíčový, pro následující dny a týdny. Můžeme hovořit o všem, o ekonomickém vládnutí, můžeme hovořit o ekonomické vládě, o e, e, daňové a ekonomické unii, o rekapitalizaci bank, to všechno je velmi důležité a to, si, to se musí zase ve středu hlavám státu a vlád připomenout, ale hlavní bod, ten je jasný, jak posílit záchranný fond. O to půjde ve středu o nic jiného. U těch ostatních věcí oni řeknou, to e, budou, e, to bude příprava prosincového samitu a tak dále, ale jde hlavně o toto posílení. Tady byla řeč o bazuce, jde o to, jestli ta bazuka tedy se dostaví, když je řeč o finančních trzích. Nejde jenom o lehkou munici. Když hovoříme o finančních trzích, chce to těžké zbraně a o těch se hovoří. Takže eh, návrh, který bude ve středu schválený, již existuje již se pohybuje v kuluárech posílení záchranného fondu, nikoli v kuluárech Evropského parlamentu, v, eh, v kuluárech Reichstagu. A já tady mám ten návrh před sebou. Návrh, který bude ve středu schválený. Já ho tady mám. Jmenuje se to eh, návrhy podmínek pro z, z maximalizaci eh, eh, fondu a se všemi detaily jsou to tři stránky. A to, se, to jsme nepřipravili my, nad, o tom se diskutuje na národní úrovni, ne na evropské úrovni. A já mohu říci, že to je složitý systém, je potřeba si to přečíst aspoň třikrát, čtyřikrát, než to člověk pochopí. A mám své pochybnosti o tom, zda tento systém vůbec může fungovat, protože to je systém, s nímž budeme jaksi poskytovat 20% pojištění a to už je v tisku všem bondům, všem obligacím vydaným státy, které mají potíže. Ať je to Španělsko, Itálie nebo jiný stát, bude tam 20%. A jestliže se nebude moci navýšit objem záchranného fondu a jestliže se neschodnou členské státy na tom, že by měla zasáhnout Centrální Evropská banka a jestliže se v praxi nepodaří vytvořit jednotný trh obligací, tak co, udělá se zase nové národní opatření, to znamená, členské státy budou dál vydávat obligace a my, Evropané, je budeme za ně ručit 20%. Já tedy pochybuji o tom, že to bude fungovat. 20%. My. To znamená, Eh, že eh, dáme 60% Řecku a současně doufáme, že 20% záruka uklidní eh, trhy.

pro mě z posledního víkendu vyplývají zejména dva názory. A sice mohli jsme vidět, a rada také mohla vidět na základě zprávy trojky, že všechno, co bylo rozhodnuto k Řecku, bylo nesprávné, že všechno, bylo to všechno, co se mohlo, všechno, co se mohlo udělat špatně, se taky udělalo špatně. Ještě v červenci rada v Řecku nasadila určitý průřez dluhový, který byl kritizován jako nedostačivý a vybavení ESFF v červenci bylo příliš nízké. Eh, setrvávání Řecka a v Řecku na pouze úsporách, to je mm, to, kde začala ta katastrofa. V Řecku se začalo s opatřeními, která byla rozhodována v summitu a každým tím opatřením se ještě zhoršila i nadále krize v Řecku a tím pádem evropská krize. Druhý názor z víkendu. Myslím si, že to vyplývá vlastně z obnoveného odložení summitu není možné vést krizi v Evropu prostřednictvím řízených summitů. To, co se tady stále připomínalo, že potřebujeme ji ne řízení ekonomiky a stability, to vlastně nám ukazuje stále to rozdělování jednotlivých států, byť, byl, byť se tři dny intenzivně připravovali. Čili moje frakce žádá od nového samitu jiné výsledky a my bychom to zítra my bychom chtěli, aby zítra večer už se konečně přestalo s tímto věčným vzorem krizových summitů, které jsou nedůsledné a příliš pomalé. My se domníváme, že dluhy týkající se Řecka musí být nad 50% a je třeba, abychom se postarali o to, aby spekulanti, kteří důkladně následně spekulovali na eh, konkurzu Řecka i se státními garancemi, že neznásobí své milionové zisky. Doufejme, že bude vyslán i jiný signál Ekonomika Řecka eh, byla daleko zhoršena našimi opatřeními. Potřebujeme přesvědčivý plán pro znovu obnovu řecké ekonomiky a stěžení bod podle názoru zelených. A když se podíváme na závěry agendy 2020, musí být hledisko trvalé udržitelnosti. Já vím, že není možné rozhodnout detaily, ale věrohodné plánování musí být zahájeno. Rozhodnutí o EFSF, já tedy si vůbec nic nemyslím o tomto příšerném pojmu bazuky, která tady zazněla, ale ESFF musí být rozhodnut tak, aby se zmnožily prostředky ale kdo jinak hovoří o soliditě, ten musí na tomto místě se také postarat o to, aby finanční techniku, kterou tady chceme použít jako nástroj, neznamenalo, že rozpočty se stanou nepřehledné a že příliš zatěží rozpočty. Musí tady být vyváženost. K rekapitalizaci banek, co doposud víme, zas to běží příliš pomalu. Nacionalizace odpovědnosti za to povede zaručeně k tomu, Eh, že prostě tady nebudeme mít jednotlivé případy konkurzu bank, ale že se to bude opakovat. A na závěr bych ráda řekla, že jsme viděli, jak není možné vyvést Evropu z krize. Já si myslím, že bychom měli důkladně diskutovat o změnách smlouvy a svolat konvent, který také Evropanům umožní pochopit, jaké změny existují. Ale z hlediska uh, Eh, rozpadání se evropské ekonomiky a velkých problémů, které jsou tak nesmírně aktuální a akutní, myslím si, že musíme učinit jeden jiný odvážný krok. Komisař který je odpovědný za ekonomiku a rozpočet eh, v Evropské komisi, toho teď musíme zmocnit k tomu, aby se postaral o solidní rozpočet, ale také o politický vývoj. A kdo si to netroufne, není dostatečně odvážný, aby vyvedl Evropu z krize. A dovolte, abych formulovala poslední přání a to bych ráda ozřejmila na příkladu Německa, ale platí to i pro řadu jiných zemí. Kdo má strach předstoupit před své voliče a voličky, ten nemůže zvládnout evropskou krizi když by se poměřovala Angela Merkel, podle, kdybychom jí, když musíme připomínat paní Merglové Šmita, když Westervelem eh, musíme připomenout Jošku Fischera, eh, který rozpoznal věci jako správné, ten musí být schopen se také pohnout a hájit to před svými občany, ale bez této odvahy se bude prohrávat doma, ale zároveň se může prohrát i Evropská unie. Děkuji vám. Teď vidím modrou kartu, a, eh, a eh, tedy otázku na vás. Souhlasíte s položením otázky na základě um, zvednutí modré karty? Ano, dobrá. Kolega Toutnis. Děkuji, pane předsedo. Jestli jsem to dobře pochopil, tak eh, eh, tady eh, kolegyně hovoří o řeckých úsporách a ano, to je možnost, hovoříte o 50-60%, ale já vlastně nevím, jaký je váš názor. Dovolte mi, abych řekl, že my jsme dostali 3,6 miliard, což je snížení o 50%, to je 50 miliard. To znamená, že nejvíce postižené budou řecké banky a pojišťovny. A jestliže ta čísla jsou správná, ta, která jsem tady uvedl, tak pak nevím, co vy si o tom myslíte, jestli trváte na svém názoru. Ano, jsem přesvědčena o tom, že když se podíváme na zprávu trojky, že je třeba to tak udělat, je mi naprosto jasné, že je třeba nalézt řešení pro řecké banky, ale domnívám se, že to je rozhodnutí, které nemůže být učiněno samo o sobě. Plán, jak je možno obnovit hospodářství v Řecku evropskou pomocí, tento plán musí být také rozhodnut a já si to přeji jako vyslání evropského signálu těm řekům a řekyním, kteří vědí, že musí vybudovat nové Řecko a že nemohou ulpívat anebo nemají bránit pouze to staré. Takový signál solidarity zatím nebyl vyslán že žád, ze žádného krizového samitu směrem k Řekům. Lothar Bisky. Nyní pan předseda Lothar Bisky za Sjednocenou levici. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, management krize je stále neprůhlednější a chaotičtější. Rada začíná během tří dnů zavádět summit a hlavní summit. Parlament se přizpůsobuje tomuto rytmusu a e, zaobírá se dvakrát výsledky e, diskuse na radě během svého zasedání. Ukazuje se, že ani ten velký hod proklamovaný se nepodaří ani teď. Proto zůstává pouze komentář. Rada a komise jedou dál podle principu naděje naděje, doufání v to, že nová opatření se postarají o dostatek důvěry, že opatření na finančních trzích tentokrát uspokojí. Ale proč by, sás, proč by se měly zastavit sázky na bankrot eh, dalších států, na úpadek dalších států? Proč bychom se neměli pokusit eh, přitáhnout taky Španělsko a Itálii do mm, eh, křesel spekulací? protože jedině e, ostrý zásah proti spekulantům tomu může zabránit. Dokud se k tomu nerozhodneme, bude se chaos roztáčet dál a rada bude dále předkládat návrhy o, záchrany, no, o záchranných štítech, které budou platit daňoví poplatníci s finančně technickými triky teď má být dokonce dosaženo pákového efektu pro sumu EFSF z 87 miliard euro. Jeden německý ekonom v této souvislosti hovoří o zbraní hromadného ničení. Jedná se o finanční potřebu oslabujících států, oslabíte o 4 biliony eur. A e, snížení dluhu Řecka je nevyhnutelné. Otázkou jenom je, kdo to zaplatí. Samozřejmě je správné mezinárodním bankám dát větší vlastní podíl, přenést jim až 60 ale je třeba zabránit insolvencím a to se týká zejména řeckých bank, které jsou ohroženy ve své existenci. Budou-li řečtí občané po všech těch sociálních eh, kráceních eh, se bát ještě o své úspory v bankách, Potřebujeme místo záchraného štítu pro banky záchranný štít pro mzdy, platy, důchody a úspory občanů. Potřebujeme veřejnou bank v Evropské unii, eh, která bude poskytovat úvěry za výhodných eh, podmínek státům a nechá mimo spekulace. Potřebujeme veřejné investiční programy k podněcování vytváření pracovních příležitostí. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A nyní spolupředseda skupiny EFD, pan Francesco Speroni. Děkuji, pane předsedo. Krize, jak doufám, eh, dospěje k eh, pozitivnímu řešení. Tato krize nám také ale ukazuje nepřiměřenost evropské integrace. Počínaje smlouvami a konče eurem. Dochází k stále většímu odloučení občanů a e, evropských institucí, včetně Evropského parlamentu. Přitom tento parlament by je měl zastupovat, ale stále častěji přijímá vzdálená rozhodnutí, která jsou e, spíše v rozporu s vůlí lidí je třeba říci jednu zásadní věc. Nemůžeme a nesmíme využít krize k tomu, abychom zbavovali státy a jejich občany suverenity a pravomocí, abychom je předávali do Unie. Děkuji a nyní paní Angelika Wertmann za nezařazené poslance. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně. Krize je všude přítomná a stále není na stole žádné řešení. Mnichovská zajišťovna prohlásila, že Řecko by odpu- Řecku odpustí dluhy, ale proti tomu se ani šéfové státu a vlád nedohodli na jasných řešení. Vlastním problémem Evropy je nedostatek semknutého a rozhodného politického vedení. K čemu vlastně ještě rada debatuje o podílu soukromého sektoru, když ten již začíná svébytně konat? To znamená v první řadě že politické vedení Evropy pokulhává za realitou. Podle zprávy Trojky z Řecka minulého týdne už se vznáší otázka, zda mezi tím bude stačit snížení dluhové zátěže. I to je důsledek časového promeškání evropské politiky a proto má výzva můj apel a prozba na všechny aktéry. Konejte teď neprodleně, semknutě a jednotně. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Tím končím tuto rozpravu. Next point. A přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Dalším bodem na pořadu jednání je prohlášení komise